zápis eh, bude předložen ke schválení na příštím zasedání. Eh, Nemám tady eh, žádných námitek, tak dnes přijatá usnesení zahrnu a předám příslušným osobám. Tímto přerušuji zasedání Evropského parlamentu, končím toto konkrétní zasedání a přeji vám šťastnou cestu domů a hezký víkend.